So, dear colleagues, ladies and gentlemen, three past three, let's start. Kolegové, dámy a pánové, můžeme začít. Tak především máte před sebou program. Má někdo něco, nějakou připomínku? Pokud ne, je tento program schválen. Bod dvě, to jsou oznámení, sdělení předsedy. Takže máme eh, ke zprávě o Větnamu, FTA Větnam, budeme mít vzhledem k tomu, že dohoda nebude uzavřena do konce legislativního období. Neví se to ještě jistě. Tak vzhledem k tomuto, k této okolnosti, posouváme eh, lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů Samozřejmě, že zpravodajové eh, na tom pracují s plným nasazením, eh, takže pokud bude šance toto ještě za našeho mandátu dokončit, až tedy budeme mít podpisy podpisy z rady také a slyšeli jsme, že Cecilia eh, Wikström se chystá do Hanoje, tak potom stanovíme, kdy ten eh, termín pro pozměňovací návrhy bude. Tak a teď eh, máme tady dva hosty, Arancha González a pan Nokle, náš vyslanec u VTO. A samozřejmě tématem je aktuální stav společných iniciativ po eh, konferenci MC11, což pro nás bylo velké zklamání. Hodně se jednalo, ale bezvýsledně. Máme tam nějaké nové eh, přístupy. mnohostranné přístupy k věcem, jako je třeba gender a tak dále. A tím svádem se nepodařilo dohodnout nic. Eh, čili to se mělo také eh, týkat dotací pro rybolov, eh, eh, což patří k tomu nejjednoduššímu. Samozřejmě to také souvisí s cíly milénia. No, taková je situace. No a teď je s našimi dvěma experty máme šanci eh, si o tom pohovořit. A já dám jako první slovo paní González. Děkuji, děkuji vám za eh, pozvání do Evropského parlamentu. Uplynul rok eh, od ministerské konference eh, v Buenos Aires a zbývá zhruba rok nebo více než rok do té další. Takže co by se mělo stát do budoucna? Dovolte, aby začala konstatováním, že Navzdory napětí v obchodních vztazích byla konference v Buenos Aires důležitá, protože se soustředí na dvě věci. Nešlo pouze na větší otevřenost v obchodě, ale šlo také o to, čemu říkám dobrý obchod, udržitelný obchod, inkluzivní obchod. Výsledky tam z těch eh, debat nebyly vlastně žádné, je to pořád rozpracované ale to je důležité, pokud chceme zajistit to, aby obchod prospíval všem. To je náš evropský pracovní program. Eh, program, který máme před sebou, je nadále odstraňovat překážky v mezinárodním obchodě, to je bod z preambule eh, chaty VTO. Ale chceme, aby to bylo také způsobem inkluzivním, Eh, a udržitelným. Já nechci hovořit konkrétně tedy eh, o třeba těch, eh, těch dotací pro rybolov, ale spíše o té inkluzivnosti a také o malých a středních podnicích chci hovořit. Nebudu hovořit o elektronickém obchodování, ale myslím, že to je také důležitá součást toho inkluzivního systému. Takže nyní k malým a středním podnikům. Tady nejde ani o to, aby tyto podniky měly svůj vlastní set pravidel. Spíše jde o to, abychom se zabývali problémy, které jsou zvláště důležité pro malé a střední podniky. A podařilo se nám identifikovat například jako cíl eh, snadnější přístup k trhům a k informacím to tady zaznělo eh, v Buenos Aires, spolu s VTO Antet jsme spustili informační portál pro malé střední podniky helpme.org. Eh, přístup je zadarmo a znamená to, že podniky, malé podniky, eh, zde budou moci získat informace o přístupu na trh. Je to zatím tedy ve stádiu zrodu, Eh, spolupracujeme s řadou dalších eh, mezinárodních organizací, čili nevymýšlíme nic od začátku, ale spíše se snažíme schromáždit na jednom místě všechny potřeby, potřebné informace. Pokud se týče žen a obchodu, chtěla bych stručně připomenout, proč je to důležité. Já eh, se totiž nedomnívám, že eh, bychom zcela dobře rozuměli, proč bychom se touto otázkou měli zabývat v souvislosti s obchodem. Je to proto, že jde o lepší a kvalitnější růst. Je pouze 20 eh, exportérů jsou ženské obchody. Jestliže jestliže taková podnikatelka vytvoří pracovní místa, eh, je to 240 eh, lidí například eh, za počte. A obvykle tedy tyto podniky mají 8 lidí. Víme, že exportéři platí lepší mzdy. V Americe je to 1,6 násobek průměru. A jsou ještě další výhody. E, tady je tedy mnoho důvodů, proč chceme e, jak si tlačit tuto agendu ženy v mezinárodním obchodě. E, v deklaraci z Buenos Aires tam došlo ke sdílení zkušeností, osvědčených postupů a metodik. Rozhodneme se, že je třeba spolupracovat na odstraňování překážek pro ženy v obchodu a chceme, aby tento obchod eh, byl ku prospěchu více a více ženám. Máme další tři strany, které eh, podepsaly eh, Buenos Aires chartu. Máme nové analýzy o veřejných zakázkách a o hodnotových řetězcech, řetězcích, ve kterých jsou zapojeny ženy a budeme mít další o genderu a digitální propasti a podobně. Chceme eh, vypracovat příručku, která bude zveřejněna na příští ministerské konferenci. Také musíme zajistit to, aby do toho vstupovali další. Eh, APEC, eh, čilské předsednictví, má na svém programu Eh, ženy a obchod. Totež eh, Japonsko, které bude následovat. Dále měli jsme eh, pět přeskumů politiky a opět o ženách a obchodu, například Island, Gambie a šest dalších zemí, Spojené státy, Nepal, Armenia, Taipei a mm, Černá hora o tom uvažují. Dále, pokud se týče jednání o obchodních dohodách, stále více se zde objevují zmínky či kapitoly zabývající se genderem a obchodem. Komisa Evropský parlament, od vás bychom chtěli dvě věci. A sice, aby eh, došlo k eh, vytvoření přehledu 12 členských eh, zemí eh, a eh, na téma netarifní bariéry přes genderové brýle, či zda zde dochází k genderové diskriminaci, existují takovéto bariéry. A dále chceme vypracovat nástroj, který se bude zmenovat She Trades Outlook, a bude to hodnotící nástroj, který bude posuzovat, nakolik vstřícné je obchodní prostředí v té či oné zemi ženám. Čili takto se postupuje na naplňování deklarace. Ženy, pardon, země postupují v naplňování těchto cílů a na základě zprávy, která bude příště předložena ministrům, se budeme zamyslet nad tím, jak je možné systematicky eh, na, této, na tomto tématu pracovat, či aby to nebylo nějaké vedlejší téma, ale aby to bylo systematicky implementováno. Takže tolik, pane předsedo, slušný, podpis, eh, slušný popis toho, k čemu došlo od Buenos Aires. Děkuji a nyní pan velvyslanec v Ženevě. Děkuji, pane Delaněne. Já bych doplnil to, co řekla Ranča, tím, že eh, se zmíním o třech dalších iniciativách, které také pocházejí z Buenos Aires. Jak jste řekl, pane předsedo, Buenos Aires eh, samozřejmě bylo eh, zklamáním tato konference. Nicméně mm, eh, místo výsledků jsme měli alespoň iniciativy, které byly spuštěny a snad se brzy dočkáme konkrétních prvků a mm, výsledků. Tyto tři další společné iniciativy, to se týká e-commerce, usnadnění investic a další, které se ještě vrátím. Ta myšlenka elektronického obchodování v Buenos Aires eh, spočívala v tom, že eh, řada členů, nějakých 60, 70 dohromady, zahájilo takové oťukávací rozhovory o obchodních aspektech eh, elektronického obchodování. V roce 2018 se o tom jednalo poměrně intenzivně a e, byly položeny dostatečné základy k tomu, abychom se mohli ptát, zda by nebyl čas e, postoupit do krok dál a e, zahájit jednání o s obchodem souvisejícími aspekty e-commerce. Eh, dále eh, v Davosu, že se konala ta eh, dodatečná miniministerská konference a zhruba 70 členů VTO, nevím to úplně přesně, dá se to dohledat, začali takzvaný měkký start jednání o e-commerce. A vlastně 6. března by mm, se měla konat první skutečné jednání. E, pokud se podíváme na ty, kdo tuto iniciativu Buenos Aires e, iniciovali, e, tak vidíme, že se k ní hlásí další. A je třeba zmínit jednoho důležitého, jednu důležitou zemi, která tu iniciativu na začátku nepodepsala, ale je eh, nyní, tedy se přidala, a to je Čína, spolu, eh, podobně jako Brazílie. Čili máme eh, dnes už vlastně členy, kteří představují více než 90 světového obchodu a ti se budou tedy tím zabývat, vstoupí do těch jednání. Eh, mm, pořád eh, se to neúčastní velká část afrického kontinentu a několik málo zemí mimo Afriku. Eh, bude se to odhrávat pod vedením Austrálie, Singapuru a Japonska. A jak říkám, 6. března budou ta jednání zahájena. Druhá společná iniciativa, opět eh, mnohostranné povahy, to bylo zahájení strukturálních debat s cílem eh, vyvinout eh, mnohostranný rámec pro investice. Jak víte, VTO nemá pravidla pro investice, kromě modu 3. Eh, to znamená, to je v oblasti služeb. Nejde tady o to, abychom eh, vytvářeli nějaká pevná pravidla pro investice. Není to ani o přístupu na trh, není to ani o ochraně investic, a už vůbec ne ISDS, ale jde o zjednodušení, usnadňování investic. Čili tady jde o to, jaké jsou osvědčené postupy pro lákání a udržování zahraničních investorů. Dostáváme se do situace, kdy máme takový jakýsi očkrtávací seznam eh, všech těch důležitých bodů, které by měly zapadnout do toho více straného rámce. Čili toto už máme to zhruba eh, eh, narýsované, No a e, budeme se odpichávat od stávajících e, e, příkladů dobrých postupů. V roce 2020 se setkáme v Astaně a tady už bychom měli mít poměrně konkrétní kontury takového toho věce letého přístupu vícestranného přístupu. A dále domácí regulace služeb. To je důležitá věc a e, de facto je to e, věc zděděná. Když tedy e, byla uzavřena smlouva DAT v článku 6.4, bylo řečeno, že je nadále třeba pracovat na domácí regulaci služeb, to znamená povolení, licence k provádění služeb, poskytování služeb. Debaty probíhaly mnoho let, ale typickým výsledkem bylo to, že se nepodařilo eh, dosáhnout nějakého vícestranného výsledku. A bylo to proto, že došlo k navazování jiných témat a navíc rozvojové země eh, se nechtějí podrobovat pravidlům, aby měli jakýsi politický manevrovací prostor. V Buenos Aires tedy mnoho zemí eh, žádalo, aby se práce na tomto tématu zintenzivnila a aby se eh, dopracoval text, který se týká disciplíny regulace v oblasti domácích služeb jsme velice blízko cílové pásce, máme text, který už je stabilizován, nějakých 65 až 70 členů de facto eh, dávají najevo, že s tímto textem jsou víceméně spokojeny až na nějaké drobnosti. No a otázka je, eh, jak s tím textem dále naložit, až bude definitivní. Bude to nějaký vícestranný eh, výsledek, čili že bychom měli tedy eh, plnou sadu pravidel pro regulaci, domácí regulaci služeb, přičemž víme, že řada zemí toto kategoricky odmítá, anebo budeme postupovat eh, krok za krokem, kdy tedy jednotliví členové se budou postupně připojovat k této těmto pravidlům. Čili na tom je třeba pracovat v následujících týdnech, abychom eh, tedy eh, viděli, jak se to bude odvíjet dál. To je otázka několika týdnů, čili eh, to bude ta otázka, jestli, jestli tedy budeme mít jednorázový výsledek, výsledek, kterému se všichni připojí nebo se budou postupovat, připojovat postupně. Pokud se týče nyní eh, podpory rybolovu, to není eh, přímo, přímo tématem Buenos Aires, ale eh, určitá aspoň drobná práce se tam udělala. Na tu práci se navázalo v roce 2018. Během toho mini ministerského setkání v Davosu bylo eh, řečeno, že výsledek bychom měli mít do konce tohoto roku 2019, čili ne až před Astanou. Je to proto, že eh, ono dříve, dříve eh, ten cíl byl do roku 2020. Takže naše ambice je eh, dokončit to do konce roku 2019 a bude to velmi eh, jasný signál, že skutečně jsme schopni eh, produkovat výsledky v oblasti udržitelného rozvoje. Děkuji. Any question? Kolegové, nějaké otázky? You are the first. Jako první. Děkuji, pane předsedo. A chci skutečně poděkovat panu vyslanci za tento briefing, jak to je s některými aspekty VTO a možná to nevyplývá tady z počtu zúčastněných zde, eh, tak hm, musím vás ujistit, že je v zájmu všech frakcí eh, posílit multilaterální obchodní systém, mm, což musí být ku prospěchu eh, ekonomice i sociální realitě v všech členských státech. A jak jste řekl, SDG, to je jeden z benchmarků, abyste zmínil jeden a ty konkrétní výjimky z nich a jak vždycky se musíme snažit, aby však 17 bylo součástí jako taková horizontální linie. To znamená, když překonáme chodobu, tak to posílí obchod, obecně řečeno. A, a tři konkrétní otázky týkající se elektronického obchodování. Byla vytvořena pracovní skupina, a také i v Davosu se dohodlo, že musíme dát nový impuls elektronickému obchodování. A, mm, mm, takže my zde máme i mm, tedy o tom se také diskutovalo tady v Davosu. Děkuji. A druhá otázka, ta se týká dohody o usnadnění obchodu, jak to vypadá v praxi. Vy jste právě zmínil investice a podpora investic, jak zajistíte, že skutečně ekonomiky těch nejchudších zemích, jak bych je nazval tedy, že budou schopny vůbec se stát partnerem pro investory a nejenom, že se budou používat pouze jako mm, prostor pro investory, tedy jak vlastně do, ten hodnotový řetězec se zapojí do ekonomiky a reality té že země, která žádá o ty investice, aby nebyla pod nátlakem těch ekonomických velmocí taková země. A třetí otázka. Vy jste nezmínil reformu VTO. O tom se teď hodně debatuje ve VTO. Možná, možná byste nám mohl říci, jak to je teď s globálním obchodem. Obchodní válka, respektive konflikty mezi Spojenými státy, Čínou a dalšími velkými hráči. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Hautala, děkuji za to, co děláte, za to, že podporujete multilaterální agendu toho si velice ceníme a to především rádi slyšíme, jak to, že se snažíte i genderovou dimenzi zakomponovat do obchodu a vím, že v tomto smyslu vaše práce je velice užitečná. Moje otázka se však týká toho, co zmínil kolega Scholz. A od Buenos Aires. Aires. Myslím, že jsme zažili a vidíme, že Evropská unie nyní se snaží zavést eh, dost silnou, robustní agendu udržitelných financí. A já chci vědět, zdali nějakým způsobem se to týká i vaší práce, protože máme více a více firm, které si uvědomují, že skutečně mají svoji roli při implementaci těch 17 cílů udržitelnosti a ten evropský plán udržitelných financí, eh, ten teď je již v dalších fázích taxonomie, jak to mu eh, říkáme, a takže snažíme se nalézt tedy kritéria udržitelných financí. A eh, VTO se tím také zabývá, touto agendou. Děkuji. Já mám mm, tři body k diskuzi. Za prvé, vy jste řekl, že 70 zemí je pro a ne těch 664, takže jaký je důsledek? Pan velvyslanec řekl, že Eh, je to konec toho, že zde bude existovat vždycky široká podpora, a, nebo to teď spíš znamená, že VTO bude eh, otevřeno těm dalším partnerům, bude spíše pro ty pluralitní dohody a každý, kdo bude chtít a kdo bude připraven, se do toho může zapojit. A je to takový signál, nového přístav, přístupu ve VTO, za druhé hm, eh, Doha. Jeden z velkých partnerů, my jsme diskutovali na hm, pracovní skupině z Indii a většinou hm, se neudělá nic, dokud neskončí vyjednávání z doha. A jak tedy? Vy to vidíte. A za třetí, vy jste nezmínil otázku toho odvolacího orgánu. A teď máme na stole návrhy Evropské unie, o Kanady také a také i jsme slyšeli kritiku ze strany Spojených států a ten, ty návrhy jsou odmítány eh, Spojenými státy. Takže jaký je váš pocit z toho, co se děje? A je obecně nějak to ovlivňuje diskuze. A pan Rubik, nyní pan Rubik také má otázku. Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, letání už není dnes tak jednoduché, takže je to přece jenom služba, která překračuje hranice, takže když dojde ke stávce na jednom letišti, pak vidíme výsledky třeba takové, že ne všichni kolegové přijdou včas. Děkuji, že jste mezi nás přišli. Ehm, vyjednávání v Buenos Aires bylo velmi rozsáhé, rozsáhlé a ono je těžké dostat ehm, všechny partnery na stejnou stranu protože samozřejmě ale tam jde o většinové zájmy některé, kteří se proti tomu staví. Ale ukazuje se tedy, že od let 1947 1948 vznikl tzv. rules-based system, to znamená vznikly rámcové podmínky, které tedy společně rozšiřujeme. Tady jde vlastně o to, že nyní si přejeme aby, abychom měli budování kapacit, abychom udrželi silnou eh, VTO. Ale když se podíváme, co tedy jednak eh, investujeme do vojenských stránek, když se podíváme, že eh, Trump od nás považuje minimálně 2% HDP, abychom tedy investovali na obranu, tak, tak teď nepožaduji, podobně jako on, abychom investovali 2% do multilaterálního vyjednávání nebo podobných aktivit, ale možná bychom se přece jenom měli zamyslet nad tím, zda systém tak, jak v tuto chvíli funguje, eh, eh, také jsem zasechl kritiku z Buenos Aires, že vlastně budou potřeba reformy VTO. A jedna z těch reform, která je pro nás základem toho, jak vlastně vznikla Evropská unie, tedy že na jedné straně máme tedy ministerskou radu, radu ministrů, kde jsou zastoupeny eh, členské státy a na druhé straně máme parlament, který jak kdyby eh, představuje opozici a právě v VTO, v parlamentním shromáždění, eh, poslanci jsou silnou stranou, která vlastně představuje jiné názory, když se potom setkávají ministři a proto tedy pro vnímání ze strany veřejnosti, jak průmyslových zemí, tak těch nejméně vyvinutých zemí, tak je tedy důležité, abychom eh, lépe zveřejňovali názorovou pluralitu. A tak jsme tedy začali s Mezinárodní parlamentní unii, společně tedy s Evropským parlamentem. Zatím to Evropský parlament zastupuje tedy 28 lidí. A Naším cílem je tedy, abychom takto měli větší podporu, abychom dávali větší podporu této organizaci VTO, která má 640 zaměstnanců, 280 eh, milionů euro rozpočet a když se třeba zamyslíme nad ehm, orgánem Airpilot, kde náš předseda už na to upozornil. Tady je vlastně velmi důležité zvýšit kapacity, tak aby to probíhalo rychleji, lépe a práce byla intenzivnější. Když to porovnáme třeba s Evropským soudním dvorem, tak tady jsou zásadní rozdíly ve vybavení i v prosazování rozhodnutí a proto je tedy dobré, že ta otázka ministerské konference, parlamentní konference, VTO jako takové, jako administrativy, stejně tak jako třeba řekněme Evropské komise a potom je takzvaný appellate body, která rozhoduje v těžkých otázkách, které je potřeba nějakým způsobem vyložit. My máme my v podstatě s tímhle systémem dobře fungujeme v Evropské unii, že máme takovéto tři proudy institucí a já se tady ptám, myslíte si, že je možné, abychom nejprve měli tu parlamentní konferenci jako oficiální konferenci vedle ministerské, a aby vlastně to potom byl jakýsi poradní orgán, bylo by možné takto uznat. A druhá otázka, bylo by možné podle eh, vzoru Evropského soudního dvora mít vlastně takovýto poradní orgán pro eh, právní otázky na této mezinárodní úrovni a jaké časové horizonty vidíte, eh, když se tedy podíváme do roku 2020, co, co by se dalo stihnout do té doby? Thanks a lot. Aranča. Děkuji, Aranča. Helmut Scholz. Uh, it is indeed uh, the... Ano, skutečně jde o SDG. Eh, a jejich prismatem bychom měli nahlížet mezinárodní obchod, i když vím, že to je těžké pro obchodníky eh, eh, nějakým způsobem tedy chápat ty SDG a naopak, ale já s vámi souhlasím, že mm, mm, Máme zde bod 17 v SDG, jasně říká otevřený obchod, což je motor pro růst, rozvoj a udržitelný rozvoj a vymícení chudoby. Takže to je vlastně i zrcadlově, to říká mm, mm, smlouva VTO ve své preambuli. Takže je třeba změnit tu kulturu, ten způsob myšlení na obou stranách, aby to do sebe zapadlo. Elektronické obchodování. Já myslím, že tady máme obrovský potenciál mm, pro investory, tady nejenom v kontextu B2B, ale i v kontextu B2C, což je to, co většinou v rozvojových zemích operátoři, malí operátoři mohou dělat, tedy je, přímo obchodují se konečným uživatelem, se spotřebitelem a je třeba zajistit, že vyjednávání ve VTO budou co nejvíce komplexní a zapojí co nejvíce členů. To je příležitost vlastně poprvé teď regulovat Eh, tuto evropskou oblast mezinárodního obchodu se všemi ostatními u jednoho stolu. A druhá věc, která je podstatná, a to je důležité pro evropské občany, je, protože Evropská unie reguluje i vymahatelnost a compliance, eh, dodržování pravidel a teď jde o to, aby i na té druhé straně recipročně, aby tam eh, by la eh, ta možnost pro ty malé dodavatele mít přístup na evropský trh prostřednictvím elektronického obchodování. Pokud jde o usnadňování investice. to, co děláme v tom Mezinárodním obchodním centru, je, že my pracujeme s celou řadou zemí, a, eh, abychom jim vysvětlili, jak mapovat eh, příležitosti pro zahraniční investory a mapovat je i ve smyslu kvality investic, což je také oblast důležitá pro rozvojové země. A co dohoda VTO? Dohoda VTO by to měla zjednodušit, ale zatím žádná substituce tady neexistuje. Jak tady nahradit ty kapacity dané země? Ta musí mít ty investiční projekty, které budou lákat kvalitní investory. Takže my Eh, v podstatě eh, jenom mm, eh, budeme inspirací pro VTO, pokud jde o investory a udržitelné finance. Víte, že my, my čekáme tedy zprávu, výroční zprávu, která Eh, se bude zaměřovat o financování v pyramidě. Jak to znamená, jak ty velké peníze dostat směrem dolů na tu základnu těm malým podnikatelům. Jste hodně se hovoří o udržitelném financování infrastruktury, ale méně zatím o Eh, se hovoří o udržitelných financích eh, v, na trhu malých podnikatelů. Takže my chceme se teď na ně koncentrovat a zde eh, máme evropský, evropský investiční plán pro Afriku a ten se bude snažit právě dostat úvěry, finance směrem dolů na tu základnu pyramidy. Ano. A teď pokud jde o plurilaterální systém. Je pravda, že ano, takže tady není, ta otázka nestojí, zda je to multilaterální nebo pluralitní systém. Tam jde o to, zda ten systém plurilaterální je uzavřený, tak to je špatně. Pokud ale se bude toto dělat transparentně, otevřeně, aby všichni pochopili, jaká jsou nová pravidla, tak si nemyslím, že by to znamenalo, že bychom chtěli nějakým způsobem roztříštit obchodní systém. Ale pokud si to každý bude dělat na svém písečku sám pro sebe, tak to je špatně. Nejde o to, zda je multilaterální nebo plurilaterální, ale jde o tu kvalitu a otevřenost. A takže, takže elektronický obchod by měl být okamžitě součástí VTO A nyní ještě k té parlamentní konferenci, takže parlamenty mají svoji roli v mezinárodním obchodě, to je pravda, to jsme věděli zde v Evropském parlamentu, zde eh, Evropská unie rozhodla, že ano, tato diskuse byla legitimní, takže je to tady důležitější téma. Není Myslím si, že lze si představit i takovou parlamentní konferenci pro všechny členy. Zatím tedy IPU není pro všechny členy, ale určitě to by byla cesta, jak podpořit legitimitu, to znamená podpořit kvalitu celé diskuze. Nejsem si jistá, že tady asi parlament by hrál nějakou roli v řešení sporů, stejně jako Evropský parlament také nemá velkou roli v soudnictví, evropském soudnictví, takže ano, má svoji roli v otázce dialogu nebo v dialogu o legitimitě, ale ne eh, v tom soudním systému. Děkuji, pan vyslanec. Eh, Děkuji. Já se zaměřím hlavně na aspekty, kterým se Aranča tolik nevěnovala. Mohli bychom o tom hovořit poměrně dlouho, protože těch otázek, eh, ty otázky šly opravdu do hloubky. Održitelný rozvoj. To je něco, čemu se VTO věnuje. Je to tedy stále větší a větší téma. Je pravdou, že do posud, co se tedy týče nějakých operačních dopadů, tak ty byly poměrně malé. Jediná, jediný velký file na, na stole, kterým se teď věnujeme, kde tedy eh, se věnujeme konkrétní eh, otázce pravidel pro udržitelnost, je eh, rybolov. A samozřejmě věnujeme se obchodu v hm, zemědělství, dotacích pro fosilní paliva. Toto jsou témata, která zaznívají stále více a více. Stojí za to také říci, že do posud v těch multilaterálních debatách o udržitelném rozvoji environmentální rozměr Ehm, dostával větší ehm, pozornost, nebo dostával jsem mu větší pozornosti než eh, sociálnímu rozměru. Sociální rozměr, eh, tomu se věnujeme spíše tedy v ehm, bilaterální dohodách, uh, doho- dohod o volném obchodu a podobně, ale v multilaterálním vyjednávání je tomu trošku jinak. E-commerce Uvidíme, je, jak se to začne rýsovat a jaký bude tedy konečný výsledek. Zatím přístup byl ze zdola nahoru, každý mohl přijít se svým návrhem, takže teď máme dlouhý seznam toho, co by mohlo být součástí diskusí o tom elektronickém obchodu a uvidíme, co se nakonec dostane do textu. politická výzva je mít ambiciozní dohodu, která samozřejmě bude zahrnovat co nejvíce členů, takže ta architektura bude muset být flexibilní, kde budeme je nerealistické požadovat, aby všichni dělali naprosto tež. Investice, jak už jsem říkal na začátku, tady nejde o přístup na trh nebo nějaké investiční ochrany, ale Otázka je, jak členové prostřednictvím dobrých administrativních praktik, eh, transparentnosti, eh, jednotného místa, kde investoři mohou formulovat své otázky, tak vznikle prostě eh, investorsky přátelské prostředí. Takže nepředstavujeme si to tak, že bychom nutili pravidla jakémukoliv členovi, Spíše jde o to, že vytvoříme takový soubor dobrých postupů v případě investicí, které by tedy měly vést k tomu, že eh, při, přilákají více investicí. Velké téma, které jsem vůbec nezmínil ve svém úvodním projevu, protože jsem si myslel, že bych se měl hlavně zaměřit na to, co vzešlo z Buenos Aires, ale každopádně velké téma je reforma samotného VTO. K tomu bych řekl pár věcí. Tři pilíře. Stavby. VTO požadují reformu, nebo si vyžadují reformu. Vytvoření nových pravidel, implementace stávajících pravidel, informace, které jsou potřebné pro tyto účely a za třetí řešení sporu. Jinak víte, že 1. prosince už budeme mít pouze jednoho člena v tom takzvaném appellate body a pak by mohla, eh, mohlo dojít k paralýze. USA vlastně říká, že je to velmi těžké tohleto diskutovat, eh, takže prostě eh, nikdo nepředkládá konkrétní návrhy, ale v prosinci Evropská unie předložila spolu s dalšími partnery konkrétní tedy návrh a proto USA je teď v trošku těžší situaci. O tom se diskutovalo na nejvyšším, v nejvyšším orgánu VTO, kromě ministerské rady, což je ta Všeobecná rada. Všeobecná rada rozhodla, že vznikne neformální proces, kde konkrétní návrhy EU a dalších budou prodiskutovány. První zasedání je pozítří. USA eh, se bude účastnit taky a tam prostě probereme všechny ty konkrétní problémy, které nadnesla EU a možná se konečně vyjádří tedy k tomu, co se jim líbí, co se jim nelíbí a to, co se jim nelíbí, tak eh, co by, jak by to chtěli vyměnit. V tuto chvíli se USA chová trošku autisticky a říká, no tak ono to tam třeba není tak těžké, Eh, členové a body se prostě, eh, prostě musí eh, postupovat podle pravidel. Když to my říkáme, že dobrá, dělali některé věci, které dělat neměli, ale to je výsledkem faktu, že některá ta pravidla potřeba vyjasnit. A právě to jsme tedy navrhli. K tomu, co se ptal pan Lange, na společné iniciativy. Teďka končí joint undertaking a nebo pardon, single undertaking. Už se tedy tomu blížíme. Musíme ještě pořád pracovat na otázkách z Doha. Ty dotace k rybolovu nejsou plně dokončeny. Zítra už otevřeme otázku zemědělství a eh, domácí podpory. Takže ještě tady máme pár zbytků z Doha, které um, jsme nedodělali, to bychom tedy chtěli dodělat. A potom na to navazuje Buenos Aires a je velmi těžké dostat se k nějakým multilaterálním výsledkům. Takže cesta k pokroku je otevřená, plurilaterální. Máme tam taky elektronický obchod a nové Eh, disciplíny budou vyžadovat eh, jakési průmyslové dotace. O tom se hovořilo v Japonsku v trialogu a to by mělo poskytnout jakousi základnu pro nová pravidla. Předpokládám, že tedy ta potom bude plurilaterální. Neumím si představit, jak bychom se dostali 164 členů k nějaké jasné dohodě na průmyslové dotace. Pak máme další témata, která také by byly kandidáty pro eh, pluraterální přístup. K tomu, co se ptal pan Rubich na budování kapacity, roli parlamentů. Budování kapacity, ano, máme problém právě s tímto v eh, VTO. A taky co se týče kapacity členů, eh, zapojit se. Eh, právě teď je taková velmi intenzivní, takové intenzivní období. A lidé musí reagovat eh, během jednoho, dvou týdnů. Máme celou řadu mm, členů, kteří prostě nemají tuhle tu kapacitu, když se obrátíte třeba na Evropskou unii, aby zareagovali na návrhy takhle rychle. Když dostanu reakci za pět měsíců, tak jsem šťastný. Taková je realita. řada těch uskupení prostě nemá kapacitu eh, postupovat takto rychle a operativně. Proto vlastně se dostáváme i do těch plurilaterálních vyjednávání, protože je to eh, operačně nezbytné. A vlastně ty operační postupy v tom eh, orgánu a pellet body, to je taky velmi těžké. USA nechce aby z toho vznikl soud. Říká, že to jsou arbitři, kteří musí dělat eh, rychlou práci, musí rozhodnout během 90 dnů a rozhodně nechtějí, aby se rozšiřovala kapacita tohoto orgánu, aby se z toho stal nějaký soud. K otázce demokratického deficitu, tady máte pravdu, ano, v VTO je demokratický deficit. Proto vzniklo veřejné fórum, a parlamenty tedy ještě mohou více přispívat? Jak bychom to mohli nějak utvářet? Tím MC12 to je ještě otevřené. Bude to až za 15 měsíců ale to není dlouhá doba v, eh, z pohledu tedy VTO. Děkuji. Děkuji mnohokrát vám oběma. že jste nám umožnili nahlédnout trošku za oponu, že jsme se dozvěděli více o tomto tématu. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Next item is the joint Další bod na pořadu jednání je společná rozprava. E, máme tady tedy e, takový krátký pohled na ne- otevírání e, trialogu e, ohledně e, režimu Unie pro kontrolu vývozu. My jsme k tomu měli asi 570 hlasů v parlamentu. Pozice parlamentu se týkala eh, různých ustanovení. Eh, tady jde tedy o dvojí užití, potom proběhlo to vyjednávání. A měli jsme společnou pozici z roku 2014 všech tří institucí, kde byla vyjádřena jasná vůle něco takového udělat a Nyní rada nechce formulovat eh, tedy eh, konkrétní znění. To je opravdu škoda, protože um, evropské technologie se stále využívají autoritářskými režimy, aby kontrolovali opozici. Někdy to vede dokonce i k vraždám opozičních představitelů a je neuvěřitelné, že rada doposud nepředložila mandát pro eh, započetí za, za vyjednávání. My jsme napsali dopis velvyslancům, že nám toto eh, chování dělá velké starosti. Eh, kromě toho komise požádala abychom předložili jasnou legislativu ohledně vývozu eh, eh, toho určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie, Severního Ryska v případě tedy, že eh, nedojde k dohodě. To je poměrně naléhavé. Máme zde tedy jasný zájem rady, tady k tomu se tedy chtějí věnovat k modernizačnímu, modernizujícímu balíčku tomu naopak se chtějí jaksi vyhnout. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will's ganz Děkuji, pane předsedo. Vezmu to velmi stručně. Nakonec máme už jenom čtyři minuty. Ale vy jste vlastně řekl to, co je zde důležité. Já to zklamání nad chováním rady nechci nějak zakrývat. My jsme si splnili svou část úkolu. Provedli jsme to, co jsme slíbili a e, za současného mandátu už to asi e, nestihneme. A je to na škodu našich společných hodnot. Už jste zmínil, že tady je třeba zcela naléhavě konat, e, poněvadž tady za pomoci evropské technologie eh, jsou eh, zatýkáni lidé denně, například eh, Khashoggi, Irán a další. Každý den, kdy tady prodléváme, stojí lidi svobodu nad život. Proto bych chtěl poděkovat zejména rumunskému předsednictví za to, jak se ujalo tohoto tématu předsednictví se snaží dosáhnout výsledku, ale bohužel naráží v radě na prudký odpor. Takže já nemohu než eh, zopakovat eh, své rozčarování eh, nad tím, co se děje. No a ten další bod, tady myslím, že je všem jasné, o co jde. Pokud nastane tvrdý Brexit, pak Velká Británie se stane zahraničím, tak jako kterákoliv jiná zahraniční země, což znamená, že export eh, technologií, jako jsou například komunikační technologie, eh, by z velké části nebyl možný. Poněvadž to jsou technologie, které lze využívat pro špionáž. To by samozřejmě nebylo dobré ani pro nás, ani pro Velkou Británii. Já eh, jsem se se přesvědčil o tom, že Velká Británie eh, k vývozu těchto eh, druhů zboží přistupuje velmi přísně a dá se prokázat, že Velká Británie vydává nejvíce zákazů exportu takovýchto druhů zařízení. Takže snad se můžeme shodnout na tom, eh, že v případě Velké Británie nemusíme provádět nějaké přísné kontroly. Ano, děkuji. A nyní eh, za pana Kristofa Fjellnera, zástupkyně eh, eh, za socialistickou frakci Kristof Kristof Fjellner je naším stínovým zpravodajem. EPP podporuje eh, nařízení na vytvoření eh, obecného všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz eh, po Brexitu. Přičemž je třeba zajistit nešíření tohoto zboží, bezpečnost a respektování mezinárodních dohod, včetně pozic Rady bezpečnosti OSN. Dále pokud se týče kybernetického dohledu, zde Velká Británie patří mezi spolehlivé země. K tom úpravě předpisů eh, můžeme říct toto. EPP se nadále zastává kompromisu, kterého bylo dosaženo eh, v parlamentu a konec konců i na plénum. Mm, je zde mnoho prvků, které se nám nezamlouvají, ale jsme také Eh, eh, vědomi toho, že je to podoba kompromisu. Eh, s politováním konstatujeme, že Rada nebyla schopná dosáhnout stanoviska. Rada velice komplikuje situaci a to i na půdě expertů, z členských zemí. Bohužel došlo e, tímto přístupem e, k zastavení pokroku a prodlužování celé situace. Bylo by třeba, aby e, toto bylo svěřeno pracovní skupině, která se bude scházet častěji. Možná, že eh, také komise by se měla pustit do určitých reflexí. My, jsme, eh, my souhlasíme s tím, že eh, bezpečnostní technologie se nesmí dostat do nesprávných rukou. Otázka je, zda by nebylo lepší mít zvláštní nařízení pro zařízení na kybernetickou Um, pro kybernetický dohled. Eh, to by možná eh, řešilo otázku špionáže, případně útaku občanů jiných zemí. Eh, je třeba říci, že průtahy v radě opravdu komplikují kontrolu exportu. Ta reforma je nezbytná a musí být provedena, provedena dobře Jinak je zde nebezpečí vzniku nejistoty pro podniky, ale také eh, například také eh, žádosti o eh, exportní kontrolu EU z jednotlivých členských zemí. Heidi Hautala za zelené. Eh, jako eh, zpravodajka, my jsme tady měli otázky eh, finského ministerského předsedu na plénu minule, protože Finsko se připravuje na předsednictví, je součástí trojky. De facto, bohužel, nebyla zodpovězná ani otázka našeho zpravodaje, což je nevhodné. A nyní Zagué. E. Děkuji, budu hovořit holandsky. Za EKR. EKR rovněž vyslovuje politování na neschopnosti rady dosáhnout společné pozice k tomuto nařízení. Zejména nám leží na srdci kybernetická bezpečnost a kontrola v této oblasti, což spadá právě pod tyto předpisy. Obáváme se, že exportní kontroly eh, tohoto druhu zboží je třeba reformovat a musí to být naše priorita. My se opravdu nedomníváme, že by bylo eh, přijatelné nebo žádoucí, aby se pouze rozšířil stavající režim. I když v případě eh, Velké Británie můžeme souhlasit jak s kalendářem, tak také rozsahem. Dobře, a nyní tedy guje Hermut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já mohu jedině vyslovit souhlas se spravodajem, že bychom měli být nejenom zklamaní, ale měli bychom jasně říci, že toto je nepřijatelné. Nemůžeme tady hovořit o e, důvěryhodnosti a tak dále a přitom tady Eh, takto blokovat. Já si myslím, že rada musí být daleko transparentnější a říct jasně, kdo eh, se staví proti návrhům parlamentu na společný postup. A samozřejmě eh, žádáme, aby se to pohnulo a já tedy doufám, že se to podaří za rumunského předsednictví, nejpozději finského. Co se týče Spojeného království, tak eh, tady můžeme pokračovat dosavadní praxi, ale myslím si, že tady eh, přesto musí být jasná vazba na eh, současnou debatu o Brexitu. No, tady máme jakési naděje do budoucna, ale musí být jasné, že všechny žádosti Eh, v souvislosti se zbožím dvojího použití, eh, tak se prostě musí vyřešit jako další krok eh, nové podoby vztahu se Spojeným královstvím. Já tedy věřím, že tady Spojené království ještě zůstane a využije tedy dva, tři měsíce, abych přispěl k řešení. Děkuji za komisi paní Sambarta. Děkuji vám. A děkuji za udělení slova. Velmi stručně. E, co se legislativního procesu týče, komise samozřejmě e, velice elituje, že se radě nepodařilo dosáhnout e, společné pozice, že se to. Ale my jsme udělali maximum pro to, aby se vše uzavřelo ještě v tomto mandátu. Je to téma, které je důležité, samozřejmě chceme podporovat a prosazovat unijní hodnoty, ale samozřejmě eh, chápeme, že se eh, mění politická atmosféra, pokud se týče těchto exportů a přispívají k tomu také eh, napětí, napěté vztahy mezi USA a Čínou. Skutečně je třeba, aby rada dospěla k společné pozici. Domnívám se, že ty rozdíly a spory eh, nejsou ani tak, pokud se týče podstaty problému a doufáme, že rumenské předsednictví eh, zde uspěje. A ten druhý návrh k Velké Británii, my jsme vděční jak radě, tak parlamentu za svížný postup Takže, jak říkám, vážíme si toho a jsme velice, velice rádi, že je tady podpora těchto závěrů. Děkuji. Z rady tady předpokládám není zástupce, který by nám chtěl vysvětlit, proč se neplní mandát. Není tady nikdo, je to tak. Tak ještě jednou je to opravdu velká škoda. A opravdu eh, se nehodí tady hovořit o hodnotovém obchodě, ochraně eh, lidských práv a obchodních smluv ze strany rady. To je skutečně ostudný postup. Tak eh, po debatě nikdo nepředložil pozměňovací návrhy k seznamu bezpečných zemí a proto navrhuji, abychom přešli k hlasování v souladu s článkem 50 našeho jednacího řádu. Není-li tedy námitek, provedeme tak. A vidím, že skutečně námitky nejsou. A tím se tady dostáváme k elektronickému hlasování. A první je bod číslo 6. A to je změna autorizace v souvislosti s Brexitem. Ovšem, než budeme o tomto hlasovat, provedeme si zkušební hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zdá se, že všechno je v pořádku všichni ve správném počtu. Takže eh, elektronické hlasování o bodu číslo 6. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A máme to odhlasováno eh, jednomyslně. Bod číslo 7. A Toto jsou závěry podle článku 11 GATS a je to opět eh, jedno elektronické hlasování. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno, nikdo nebyl proti jedno zdržení. Bod číslo 8. Je to protokol k dohodě o hospodářské partnerství přistoupení prostě Chorvatska a opět to bude jedno hlasování elektronické, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A opět sváleno velkou většinou. Bod číslo 9 je doporučení radě k novém rámcové dohodě se Švýcarskem a zde máme pozměňovací návrhy. Takže za prvé kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1a pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto,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 schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvacet pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno, dvacet tři pro, proti, zdrželi se. Prověříme 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 26, 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že je to zamítnuto, prověříme 38. Končím hlasování zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno velkou většinou. Děkuji vám. To je konec hlasování. A přecházíme k bodu číslo 10. Pokud byste chtěli eh, odejít z místnosti, čiňte tak v tichosti. Bod 10 to je doporučení pro zahájení vyjednávání mezi EU a USA. A teď přejdu do jiné funkce, protože já jsem stálým zpravodajem pro vztahy mezi USA a EU v obchodních záležitostech. Jak víte, před dvěma týdny Evropská komise zveřejnila návrh dvou vyjednávacích mandátů pro zahájení jednání s USA. Když jsem se na ten mandát podíval, tak mi nebylo jasné, jaká je zatím strategie na jedné straně si lze představit, že ta strategie možná je uklidnit nebo zastavit tedy eskalaci obchodní války, ale na druhé straně také tam jsou určité prvky v tomto mandátu, kde si myslím, že to není úplně jasné. Pár bodů dovolte, abych zmínil. Za prvé, vždycky jsme argumentovali v minulosti a hodně se o tom psalo i v Česku, že nezačneme vyjednávat pod tlakem. A tarify jsou pořád na stále eh, hliník, na hliník a hrozba na motorová vozidla a motorové součástky. To teď pořád ještě hrozí a zatím se to vyšetřuje a nikdo neví, jaký bude výsledek. A Spojené státy se vůbec nezavázaly zde, že by nějakým způsobem tu hrozbu chtěli odvrátit a tedy ty tarify zrušit. Takže my, ta zrušit, my jsme tedy přešli od e, toho postoje, že jsme nechtěli e, začít vyjednávat, nechtěli jsme nic uzavírat pod tou hrozbou a takže to se posunulo směrem ke vůli vyjednávat. Za druhé, mně není úplně jasné, Stali tento mandát také pokrývá motorová vozidla a součástky nebo ne. Zde v tom mandátu se hovoří o tom, že je zde dohoda mezi prezidentem Trumpem a předsedou Junckerem z e, července a v té dohodě se jasně motorová vozidla a součástky vylučují. ale není to úplně jasné teď. Možná, že tam i spadají motorová vozidla. Já jsem tedy zmaten, jaká je, je, je pozice naše. A samozřejmě motorová vozidla a součástky představují třetinu obchodu. A pokud vyloučíme motorová vozidla z mandátu, na jedné straně by to znamenalo, že eh, ty největší mm, tedy výhody nebo to maximum, co bychom mohli získat z takové dohody, by mm, bylo pryč. A možná eh, by to znamenalo, že u jiných průmyslových výrobků také bychom tratili, což se opírá o hodnocení dopadu, z procesu TTIP, protože nyní <clears throat> zatím nemáme žádné hodnocení dopadu tohoto návrhu, takže ani se to netestuje. Takže nikdo neví, jaký by byl výsledek. A je to neobvyklé většinou. Máme hodnocení dopadu nebo takový test. Takže je zde riziko, pokud tam nebudou motorová vozidla, tak v podstatě ta dohoda bude pouze ku prospěchu Spojených států. A za druhé, pokud jde o motorová vozidla. Otázka je, když tam nebudou spadat, tak potom objem těch cel bude nižší než 90%, což je ten požadavek podle článku 24 GATS. A komise vždycky argumentovala, že článek 24 vyžaduje alespoň 90%. Já se nejsem jist, že to bude v souladu s VTO, pokud nedosáhneme na těch 90%. A potom za třetí kolegové, vždycky jsme tvrdili, že obchodní dohoda by měla reflektovat nejenom cla, tarify cla, ale také i by to měl reflektovat eh, třeba udržitelnost. A, a potom je to otázka i dohody z Paříže o klimatu. Zvýšený objem obchodu zvýší emise CO2, takže logika je, že, a my jsme vždycky říkali, že chceme zde mít zmínku o té pařížské dohodě a také i, aby to bylo součástí obchodní dohody. i implementace, aby byla součástí obchodního vyjednávání. Tak to i parlament odsouhlasil v červenci. Drtivá většina byla pro a bylo to jasně sformulováno. Takže zde máme rezoluci od TTIP, máme zde rezoluci s červencem jeho minulého roku a další jasné deklarace z parlamentu o tom, jak by se ty obchod, ta obchodní dohoda měla vyvíjet. Já proto mám vážené pochybnosti, že ten navrhovaný mandát aby eh, skutečně mandát plnil požadavky parlamentu. A nyní dám slovo Stínovým. Jako první má slovo kolegyně. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také ostatním Já si myslím, že je trošku škoda, nebo vlastně hodně škoda, že musíme placovat, pracovat pod tlakem. My se v GUE potřebujeme trošku o tom řádně pobavit. Potřebovali bychom se také o tom pobavit s radou a s komisí v trošku uvolněnější atmosféře. Ale dobrá, věci jsou takové, jaké jsou. Za druhé, to, co zde zaznělo, to, co si říkal i ty, to jsou odhady. Hodnocení hodnoty nějakého textu. Potom si nasadíme, dejme tomu, jiné politické brýle, podíváme se na to z jiného úhlu pohledu a e, pak e, vlastně ten text můžeme e, ohodnotit zase jinak. To jistě GUE udělá trošku jinak než třeba EPP. Zaprvé bychom neměli přehánět rozdíly tam, kde nejsou. určitě i zde nalezneme tedy eh, nějaký konsensus. Ale myslím si, že je opravdu důležité nezavírat za, eh, dveře. Že musíme zůstat tedy eh, s, mm, v kontaktu i s druhou stranou Atlantiku. Vracím se k tomu, co jsme si prohlasovali na konci předchozího mandátu. To nedává smysl v situaci, kdy se všechno pořád mění. V červenci minulého roku, ano, efektivně jsme tedy něco schválili, ale teď už jsme v jiné situaci. Proto si myslím, že se na celou věc musíme eh, podívat trošku z jiného úhlu pohledu a musíme dávat pozor, a že tedy ve světě, kde se toho tolik eh, hýbe a mění, že prostě nebudeme natolik se věnovat sami sobě, eh, že nepostoupíme ku předu. Eh, samozřejmě nemůžeme se zavřenýma očima schválit všechno, co navrhne rada nebo komise. Ano, přistupujeme k tomu kriticky, ale v zásadě si myslím, že bychom neměli uzavírat dveře za sebou a měli bychom se tedy ujistit o tom, že máme maximum prostoru pro dialog s Američany, s Američany a že tedy se dostaneme k závěrům v těch oblastech, kde to je možné. Samozřejmě není to perfektní, to já chápu také, ale myslím si, že se nám to tedy podaří ehm, postoupit ku předu. Děkuji a nyní pan Cáler za EKR. So, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Ano, představte si, že jsem, pan, že jsem mis, paní Liz Clarken. Vím, že to asi jde těžko si to představit, ale paní Miss Clark říká, vždycky jsem byla pro prohloubení e, vztahů z USA. Transatlantický obchod je strategicky významný jak pro EU, tak USA. A zde v roce 17 to bylo 635 miliard euro, asi 4,7 nových milionů pracovních míst je spojeno s exportem do USA. Zároveň uznávám, že tento vztah je teď pod tlakem a že je zde několik bodů, kde bychom neměli vyjednávat pod tlakem. Já, tyto dva návrhy mandátu jsou významným signálem, že EU vážně chce splnit své eh, přísliby z července z dohody mezi prezidentem Trumpem a předsedou Junckerem. Komise má jasno, že jasný výsledek je podmíněn tím, že se E, stáhnou, zruší ta cla na e, ocel a hliník a žádná další cla se nebudou uvalovat. To je pro nás ujištěním a to dá nám mandát pro vyjednávání dále. I když to bude omezená dohoda, tak e, bude výhodná pro naše podniky i spotřebitele. USA aplikuje vysoká cla na výrobky jako oděvy, potraviny, eliminace cel otevře příležitosti pro vývozce z EU a také zvýší i mezinárodní konkurenceschopnost našeho průmyslu. A kromě toho naše malé střední podniky budou profitovat ze zrušení eh, dvojího testování, inspekcí a požadavku na certifikace eh, podle dohody o konformitě. Eh, tato rezoluce je dobrým přehledem toho mixu, toho vyjednávání o stávajícím obchodním vztahu mezi USA a EU a já si myslím, že to jsou relevantní body, které eh, jsou dostatečným důvodem, proč to děláme EKR, ale eh, si nemyslí, že bychom měli navrhnout odmítnout tento mandát vzhledem k těmto tenzím, které existují, tak je třeba vyjednávat. Je třeba, to vítáme, protože je třeba eh, deeskalovat eh, ty, ta, ta napětí, která existují, což uklidní podniky na straně EU i USA. Tato rezoluce by měla jasně říct, jaké výhody to ponese pro podniky, mít tedy tyto dvě zvláštní dohody z USA, tedy o clech na průmyslové výrobky a eh, dohodou o uh, o testování nebo hodnocení souladu. Chci poděkovat zpravodaji za e, tuto práci. Samozřejmě ten harmonogram je napjatý, ale třeba i parlament hovořil jedním hlasem a aby e, se začalo vyjednávat z USA, takže já doufám, že nalezneme zlatou střední cestu, předložím určité pozměňovací návrhy, které Eh, budou reflektovat to, co jsme tady právě zmínili a budu se těšit na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Děkuji, eh, Emra Clark. Děkuji Emě, Helmut Scholz Gue. Danke, Vorsitzender, und ich äh, stimme Ihnen in Ihren Děkuji. Já s vámi souhlasím k těm eh, předchozím mandátům, ale ještě možná ten revolver necháme ležet tlak tam je. A ten časový rámec je prostě stanoven a v tom takzvaném fast track eh, řízení už eh, je to nějak tedy definováno. Máme například jasně definováno, že tady hovoříme o zemědělských produktech. Já pořád nechápu, jak komise přišla na myšlenku, že tedy když chápe tuhle situaci, tak můžeme začít vyjednávat. Zase už jsou pryč cla, nebo eh, co, co, co je tedy s, těma, s těmi cly na aluminium, na hliník, na eh, ocel a tak dále, automobily. Vracíme se do situace před třemi, třemi čtyřmi lety, takže eh, do čeho se pouštíme a myslíme si, že když tedy vstoupíme do vyjednávacího procesu, že ty stávající červené linie budou, vydrží, nebo se to zase změní nebo posílí. Kdo nám prostě dá jistotu, že Trump se toho podrží, přidrží? Je to jako prostě, kdybychom tam byli na bruslích. A já si myslím, že tady opravdu máme řadu varovných signálů, že bychom neměli jen tak se do toho pustit, potřebujeme jasný mandát toho, čeho, co chceme také dosáhnout. 3 až 4 procentní cla jsou pro řadu malých a středních podniků ne tak problematické. Pro ně je problematické eh, přístup na trh eh, do, do jednotlivých členských zemí nebo z federálních států USA. A když se potom eh, může uzavřít dohoda, tak eh, se může stát, že stejně nemají přístup na trh. Takže to znamená, že to projde, ale americké firmy potom budou mít přístup na evropský trh, úplně volný. Takže tady jde samozřejmě o otázku hospodářské soutěže a tak dále. Pro, pro celou řadu oblastí, také pro stroje, eh, strojírenství, vytváření pracovních příležitostí. Já s vámi v tomhle souhlasím, ale uh, ty pravidla musíme nastavit. Musíme si nastavit, jak se tedy eh, eh, produkují průmyslové produkty a tak dále. Tady nejde jenom zbavme se cel, ale musíme se prostě podívat na realitu eh, celkového prostě pracovně právního prostředí, sociálních mm, pomoci a podobně. A potom máme celou řadu dalších kapitol, které chce otevřít komise, ale pokud já si dobře pamatuji, tak komise v každé dohodě, kterou uzavírá, má prostě některé um, pojistky. To tam tedy musí být. A na závěr A co třeba budoucí transatlantické vztahy jsou, ano, jsou důležité, to všichni chápeme, veřejnost se tomu věnuje a neměli bychom do toho tedy zapojit vnitrostátní parlamenty. To by samozřejmě tomu dalo i větší důvěryhodnost, takže potřebujeme nějakou časovou lhůtu, tak abychom tedy tím vlastně naplnili i nějaká očekávání, aby i my jako zákonodárci na evropské úrovni bychom mohli postupovat jaksi e, sebevědoměji a konstruktivněji. Já jsem stínový zpravodaj na CEDu. Ehm, k, tady, pro, pro, pro, ten dialog jsem proto, abychom v tom pokračovali, ale musí tady být tedy nastaveny nějaká pravidla. Ano, samozřejmě povinnosti vnitrostátních parlamentů, to je něco, o čem bychom se měli pobavit. Určitě vlády by měly mít radu z vnitrostátních parlamentů, ale teď Maria Rena. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, co říkáte jako zpravodaj ohledně pozice parlamentu, ohledně kontextu, v němž pracujeme. V USA a Trumpova vláda nerespektují eh, rámce, které jsme si stanovili eh, v rámci VD, VTO a oni vlastně používají nyní eh, ilegální cla, oni nerespektují rámec, nerespektují multilateralismus. Víme, jaká je pozice Trumpa ohledně multilateralismu, ohledně VTO, ohledně respektování COP21 a 24 o klimatických věcech. Ehm, já si kladu otázku, jak bychom mohli sladit to, co nám nyní nabízí ten návrh mandátu od Rady a komise a co zase navrhuje Trumpová administrativa do vyjednávání? Ty dvě nabídky eh, se vůbec neprotínají. Pokud by tam aspoň minimum nějaké bylo společného, ale eh, takhle vyjednávat nemůžeme. Když se podíváte, co nabízí USA, tak tam opravdu se to nesetkává. A mě ještě zajímá, eh, co třeba, jaký je politický zájem pro komisi a radu eh, ohledně toho evropského fast track. Vůbec tady neproběhlo žádné hodnocení dopadu eh, ohledně toho nového vyjednávání, takže já si myslím, že naše pozice by měla vycházet ze tří výchozích bodů, než otevřeme vyjednávání. Za prvé, cla která předložila Trumpova administrativa, která nejsou v souladu s pravidly VTO, by měla být tedy zrušena. Za druhé, USA by se měla tedy přidat k klimatickým dohodám COP21 a COP24 Protože samozřejmě tyhle ty dohody eh, ovlivní také konkurenceschopnost, eh, pokud eh, budeme postupovat šetrně vůči životnímu prostředí. Pokud oni to neudělají, tak samozřejmě to bude mít vliv na konkurenceschopnost jejich firmy našich. A tím se potom evropské společnosti dostanou do těžké situace. EPP a EKR by měly chránit evropské společnosti a přitom tohle to jsou právě ty dvě společnosti, které eh, jak si tady tohleto nezdůrazňují. Takže jaké jsou červené linie, které EKR a EPP e by ustanovily pro tato vyjednávání? Protože jednoho dne nám řeknou, my odmítáme eh, vydat se do vyjednávání v určitých situacích. To, co dělá v tuto chvíli Trumpová administrativa, to je přece pochybné ohledně tedy volné konkurence. Eh, celá řada skupin zprava, kteří by měli, eh, lidé, kteří by měli chránit eh, podnikatele, říkají, ale to nevadí, to je v pořádku. Ale ono to je nefér. Naše společnosti budou v neférové konkuren, konkurenční situaci. Takže já si myslím, že potřebujeme respektovat nějaké, nějaká pravidla, ať jsme na levici nebo na pravici. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, je důležité tedy poděkovat zpravodaji za tento návrh. Myslím si, že je potřeba zajistit, aby tato eh, obchodní vyjednávání se zase pořádně rozběhla. A parlament by měl být informován o tom, co se děje. tady určitě nejde o to, že chceme někomu hrozit nebo něco podobného, proto potřebujeme vyváženou pozici. Je potřeba, aby se to eh, tedy vztahovalo i na zemědělství, protože zemědělské produkty jsou obrovsky důležité. Ale máme tedy eh, řadu potíží s, těch, s těmito věcmi, jak jsme už viděli v té typu, eh, protože tam máme třeba otázky kvality, požadavky na kvalitu. Eh, se tedy v Americe eh, stanovují jinak než u nás. A tohle to jsou tedy klíčové otázky. Myslím si tedy, že to potřebujeme prodiskutovat. Třeba geneticky modifikované potraviny, soja, eh, některá biopaliva která eh, jsou propagována jako jakási moderní alternativa do budoucnosti. Eh, tohle to jsou věci, kterým se musíme věnovat i v případě, že chceme tedy implementovat pařížskou dohodu, ale třeba to není tak jednoduché. Taky si myslím, že hodnocení schody není totéž jako zajištění toho, že normy jsou řádně respektovány. Potřebujeme mít dobré testy, robustní testy, řádné standardy a normy, které je potřeba stanovit a dodržovat. Takže tohle je tedy první krok dobrým směrem, musíme zajít mnohem dále. Děkuji. Já si ještě dobře pamatuji, jak komise vysvětlovala, že ne, neotevře žádná vyjednávání s Amerikou. My jsme se na to tedy spolehli a přitom e, taky opakuji, že spolehlivost je obrovsky důležitá, e, protože naši občané potřebují taky nějaké záruky. Já si uvědomuji, že když uzavřeme Americe dveře, to by byla špatná špatná cesta, ale myslím si, že možná teďka není úplně ideální chvíle na to, abychom schválili vyjednávací mandát. Je zřejmé, že to je výhodné pouze po, pro Ameriku. Není to výhodné pro americké firmy ani zaměstnance. Bylo by to vlastně jenom takový eh, Mm, krok vůči Americe, úplně bychom zapomněli na vlastní hodnoty. Amerika v tuto chvíli není důvěryhodným partnerem, tady vlastně nejde o to, jestli to je pařížská klimatická dohoda nebo nařízení VTO, tady je celá řada problémů a já nevidím smysl v tom, abychom tenhle ten vyjednávací mandát teď schválili. A potom tak nějak důvěřivě věřit tomu, že se všechno zlepší a že i naše vztahy se zlepší. To je eh, špatná cesta, a já doufám, že se tedy poučíme z ty typu z CETY. Potřebujeme férové vyjednávání, eh, transparentní eh, vyjednávání komise, eh, tedy nejde úplně dobrou cestou. Já opravdu doufám, že rada to neschválí, respektive doufám, že se proti tomu postaví a řekne, že to vůbec nejde. Potřebujeme více času, potřebujeme taky jiný dialog. Tady přece nejde o to, abychom hned schválili vyjednavací mandát. Dialog přeci znamená, že si stanovíme základní podmínky, eh, eh, za nichž potom můžeme hovořit o těch vyjednáváních. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane zpravodaji, pan Winkler. Možná bychom měli rozšířit perspektivu a Měli bychom si říci, máme eh, globální um, obchodní válku, nebo nikoli někteří říkají, že ano, že prostě jsme v plném proudu takovéto obchodní války a někteří zase říkají, že tady jsou dobré známky, že se ukazuje, že je možné vyjednávat a podobně. A e, taky, je důležité, taky je důležité zeptat se, nakolik jsou pro nás důležité tyhle ty obchodní vztahy transatlantické. My si myslím, že bychom tady v téhle místnosti určitě si měli přiznat, že tyto transatlantické vztahy jsou velmi důležité, obchodní. Takže Položme si otázku, jaké jsou přesně zájmy našich společností, našich firm, lidí, kteří v nich pracují. Když se podíváme na dynamiku obchodních vztahů mezi USA a Evropou, a USA všemi eh, dalšími zeměmi v minulém roce, roce 2018, bylo vždycky tenhle vztah eh, tweet, reakce, tweet, reakce, tweet, reakce. A já si tedy myslím, že mm, vstup eh, do vyjednávání ještě neznamená, že ta vyjednávání se dokončí, že eh, budeme dělat ústupky. To prostě jde o to, že si sednete ke stejnému stolu a že ten nejmenším na té technické úrovni třeba komise se zabýváte těmito otázkami eh, na jiné úrovni, než na úrovni těch tweetů a reakcí. Takže flexibilita a pragmatismus znamená, že bychom měli být otevřeni jakýmkoliv možnostem, které máme. Protože pokud eh, tato vyjednávání zahájíme, to vůbec neznamená, že je musíme dokončit. Pokud by to nebylo v zájmu evropských firm, eh, eh, evropských zaměstnanců a občanů. Děkuji mnohokrát, Inmar. Děkuji, já chci také poděkovat vám za práci za návrh usnesení o zahájení vyjednávání se Spojenými státy. Jak víte, já jsem pro obchodní politiku EU, pro obchodní dohody, které se budou opírat o hodnoty, principy spravedlivého obchodu. A takže i já si myslím, že v politice je zcela zásadní, abychom měli takovou pozici, kterou jsme schopni vysvětlit občanům. A já si kladu otázku, Stali, jsou, nastaly okolnosti pro vyjednávání s USA za tedy Trumpovy administrativy. Já jsme uzavřeli TTIP s Obamou, s Obamovou administrativou a tehdy již byly problémy a bylo těžké vůbec se dohodnout, ale zde já jsem pro transatlantické vztahy mezi EU a USA, ale ne za jakoukoliv cenu a ne s jakoukoliv administrativou. Je zcela zásadní, aby principy a hodnoty byly sdílené. Já nevidím žádného důvodu, proč za těchto okolností, tedy s Trumpovou administrativou, vyjednávat. A zde mm, mm, vyjednávat dohodu, která by se omezila pouze na průmyslové výrobky. A za druhé, zde se dokonce i se stáhly, se, USA se stáhly z pořížské dohody a to je přece to, co je tak podstatné pro udržitelný rozvoj a to je tedy průmyslová dohoda a průmyslová, průmyslová výroba, pardon, průmyslová výroba musí být souladu s pařížskou dohodou, protože jak nebudeme bojovat proti změnám klimatu a jak říkám, to je jeden z hlavních cílů, které my jsme odsouhlasili a bhájili zde v Evropském parlamentu a to udělali všechny frakce. A za třetí, proto abychom mohli vyjednávat s někým, tak je třeba vědávat vždycky s partnerem, kterému člověk důvěřuje. A já si kladu otázku, prezident Trump splňuje podmínky pro to, aby Evropská unie mohla mít jistotu a mohla mít důvěru? Protože do posud, aspoň tak, jak eh, zacházel s EU, tak to vypadá, že úplně tam chybí na jeho straně jakýkoliv respekt. A eh, takže vůbec, mm, o co mu jde? Jde mu o méně Evropské unie ve všech krocích. A takže zde další e, věc. My obhajujeme multilateralismus a to také odsouhlasil parlament e, širokou většinou všech politických frakcí. Tedy my chceme, aby obchod se opíral o normy multilaterálního charakteru. A také bohužel prezident Trump to nechce. A proto, co tedy určuje to, že bude třeba přijmout mandát, abychom vyjednávali za těchto podmínek? Já myslím, že tady je spousta důvodů, velkých důležitých důvodů, a to především teď, v této chvíli, tedy hodně důvodů, proto se domnívat, že nejsou žádné okolnosti, které by nastaly k tomuto. Paní Šamé. Oui, euh... Ano, pane předsedo, toto usnesení podle mě jde dobrým směrem a v řadě bodů je velice jasno zřivé, prozíravé a především, mm, když vidíme pana Junkera, který si myslí, že všechno mu je dovoleno, aby mohl vyjednávat všude možně bez mandátu. A navíc ta rezoluce jasně apeluje na komisi a já myslím, že to jde dobrým směrem, protože to reflektuje i obavy našich občanů. Dovolte pár poznámek, nicméně za prvé. Já jsem překvapená charakterem, dost neobvyklým charakterem. A potom mm, tato rezoluce je nepřátelská vůči Trumpovi a mohl lze si je to dobrý text, ale mm, trochu tam vidím zatím různý mm, takový pod, politický podtext. A dále ta rezoluce vypadá tak, jako že spíše nejde o to chránit zájmy našich národů, států, ale e, v podstatě spíše e, mm, tam, když se hovoří o malých středních podnicích, o nekalé soutěži a podobně, takže to všechno vypadá, že my mm, mm, tam nevyjadřujeme dostatečné rozhořčení. A dále ta rezoluce odmítá vyjednávat s Američany za těch důvodů, poněvadž oni odmítají diktát BTO a mm, my za každou cenu chceme snad hájit multilateralismus. To se nám také nelíbí, tento multilateralismus. Já bych řekla, že vy chcete přijmout to usnesení možná z různých důvodů, jak vy říkáte, strategických, ale co zatím všechno je? Proč? E, jaká je ta strategie tedy, kterou chcete? Možná dovoleb je to nějaká strategie, nebo proč? A takže my eh, podpoříme, ale kriticky, kriticky podpoříme tuto iniciativu. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Dojben. Já za sebe bych ještě položil dvě otázky. Ta auta jsou tam nebo ne? To je opravdu relevantní otázka, protože pokud tam auta jsou a jejich díly, tak potom samozřejmě eh, ta hrozba eh, těch dodatečných eh, problémů je pryč. A také jsem hovořil s zástupci evropského průmyslu v posledních několika dnech a oni jasně žádají o to, aby auta byla součástí, protože jinak eh, celkový dopad nebo celkové výsledky budou minimální. A to vede k druhé otázce, co dopady. Máme už nějaké tedy náznaky toho, eh, co by tedy, jaký by byl dopad tohoto mandátu na evropský průmysl? Thank you very much, uh, Chairman. Um, and I want to just... Děkuji. Na úvod chci vysvětlit kontext, v němž byl předložen radě náš tedy mandát. To bylo před dvěma týdny, vy o tom také nyní tedy vyjednáváte, nebo jednáte, když připravujete parlamentní rezoluci. Od zvolení Trumpa prezidentem, kdy tedy vlastně začal tuhletu svoji platformu ekonomického nacionalismu, Oni vlastně v prvním roce vyvíjel ty své pozice a v minulém roce 2018 eh, přijal první specifická obchodní opatření, která měla dopad na evropský vývoz ocely. V reakci na tato opatření jsme tedy eh, se zapojili do práce s americkými protěžky. Oni přesto začali uplatňovat cla na eh, evropský vývoz do USA takže my jsme potom přijali eh, vyvažující opatření v červenci minulého roku a vlastně v návaznosti na to USA začalo tedy vyšetřovat automobilový sektor. To vlastně skončí v polovině února. Uvidíme, jestli to stihnou, jestli tu zprávu zveřejní. No v tuto chvíli to nevíme, ale zatím tedy je, eh, řekněme, termín, který už je velmi blízký. V kontextu nového vyšetřování tedy proběhla dlouhá debata na G7 v Kanadě v červnu, to si ještě asi všichni pamatujeme, což vedlo k tomu, že předseda Juncker potom už nejel eh, nebo, nebo eh, respektive eh, se, se chystal k cestě do eh, Bílého domu v červenci. My jsme tenkrát mysleli, jel, jel potom na, na tuto návštěvu USA s komisařkou Malmstromovou, my jsme si mysleli, že ty výsledky byly pozitivní, vedlo hm, jakési dohodě, která uznala význam transatlantických obchodních vyjednávání a obchodních vztahů Eh, zdůraznili jsme, že chceme pozitivní agendu eh, spíše než nějakou negativní spirálu, eh, která by vlastně navazovala na ta clá na ocel. A od září vlastně mm, pracujeme tedy na řadě takových diskrétních oblastí, průmyslová cla, hodnocení schody, spolupráce, energetika, soja, My jsme také předložili dvě žádosti o mandát od rady, eh, protože my tedy věříme, že postupujeme tedy, eh, že tedy pracujeme na této pozitivní agendě z USA a že to je v zájmu EU. Ale eh, samozřejmě jsou tady dvě eh, podmínky, které musíme zdůraznit. Za prvé, vyjednávání průmyslových cel může být dokončeno pouze ve chvíli, kdy se zruší ta opatření ohledně ocely. A taky eh, to platí pro motorová vozidla a díly nebo jakákoliv eh, americká eh, eh, opatření na základě oddílu 301, nebo prostě jakékoliv unilaterální kroky. Také se tam vylučuje zemědělství, což bylo součástí tedy té rovnováhy, které se domluvily mezi oběma předsedy nebo prezidenty. Pan předseda už na to upozornil že tady vlastně jde o vyjednávání o Buy America, otevření námořního sektoru a ochranu eh, geografických eh, indikátorů, eh, tedy ehm, indications. A tady vlastně tedy nejde o to, že to je úplně komplexní, že to obsahuje mm, jakousi kompletní tedy pravidla, která většinou uplatňujeme ve všech vyjednáváních. Je to tedy konkrétní zaměření na určité oblasti, na kterých se prezidenti dohodli, nebo dohodli se spíš na určitém kompromisním přístupu, tedy v rámci toho diplomatického přístupu, Eh, v během té návštěvy eh, předsedy nebo prezidenta Junkra v červenci. Eh, pane předsedo, vy jste měl konkrétní otázky. Červencový text vylučuje sektor motorových vozidel, takže v tomhle to máte pravdu. A my říkáme Američanům, že chceme respektovat červencový text, ale nechceme zase jít úplně nad jeho rámec včetně tedy zemědělství. Nechceme zahrnout zemědělství, které bylo vyloučeno. To bylo taky schváleno Evropskou radou. Poznamenáváme, že v tom textu jsou auta vyloučena. A takže tady vlastně máme určité napětí s kompatibilitou s VTO. Ale auta byla na počátku exekutivní pracovní skupiny. Prezident Trump často tweetuje o neférovosti eh, míry ochranných cel v, mezi tedy a vlastně na auta eh, a jejich díly mezi USA a EU. Takže je určitě konsistentní přístup, když řekneme USA, že jsme ochotní do toho průmyslového sektoru všechno dát, včetně aut, pokud on si to přeje, protože vlastně z toho vzešla, eh, vzešly ty spory. Takže my se vlastně snažíme být konsistentní s mm, původem sporu, což byla studie o autech, která byla odstartována v květnu. Ale náš prezident Jean-Claude Juncker chce, respektovat parametry, které byly schváleny mezi ním a panem Trumpem. Nevím, jestli vám to dává dostatečnou odpověď, protože to říká vlastně jednu věc a také to pokračuje. Takže to je vlastně naše reakce na, US, na, na, na to, jak, jak se k tomu postavila USA. Takže jenom upozorňuji, že tam to tedy začalo. In the impact assessment, uh, it was decided uh, not to uh, uh my jsme se rozhodli, že tedy uh, neprovedeme uh, tady posouzení dopadu, poněvadž to skutečně je spousta práce, máme s tím spoustu zkušeností. Je to v rámci komise taková eh, velká mezirezotní práce a trvá to 9 až 12 měsíců. My tedy víme, eh, jak probíhají eh, přípravy na americké straně. Američané jsou e, připraveni nebo schopni e, s námi začít vyjednávat v polovině února. My jsme e, v minulých letech provedli mnoho studií o tom, jak by bylo možno liberalizovat ten či onen sektor nebo přistupovat k tomu celistvěji, ale každopádně budeme pracovat na studiích uvnitř komise, budeme posuzovat naše vlastní modely tarifní regulace zboží a myslím, že eh, za pár týdnů vám tomu budeme schopni říct více. Čili nebude to formální posouzení dopadů, ale je to eh, prostě práce, která probíhá. A samozřejmě pokud budou otázky poslanců, nebo pokud vy, pane předsedo, budete mít otázky, samozřejmě eh, budeme odpovídat, ale domníváme se, že eh, toto je, jak v tom tedy postupujeme, eh, to je pozitivní přístup vůči Spojeným státům. No a požádali jsme radu o mandát. Ano, samozřejmě Eh, ta posouzení mohou být eh, s různými výsledky. No a samozřejmě bude tam diskuse. Já tedy děkuji za eh, vaše komentáře a pozměňovací návrhy prosím do 6. února. To samozřejmě je velmi rychle krátké, krátký termín, poněvadž máme celkově krátký čas. No a koordinátoři, poněvadž máme tady opravdu časový tlak, budou fungovat pouze v angličtině. A, takže prosím také, abyste v tomto se předkládali své pozměňovací návrhy. Takže děkuji. Tím jsme uzavřeli bod číslo 10 a přecházíme k bodu 11 a 12, to je společná rozprava. Debata o implementaci eh, nařízení o konfliktních minerálech. Jako parlament my tedy chceme tuto legislativu úspěšně uzavřít tak abychom eh, tady měli eh, řetězec due diligence eh, od dolu až po, nebo přes různé fáze zpracování a tato, toto nařízení by mělo být v působnosti a platnosti od počátku roku 2021. Takže členské země budou muset mít své eh, příslušné orgány, eh, budou se muset eh, kontrolovat určité prahové hodnoty a tak dále. A já bych se nyní chtěl soustředit na ten delegovaný akt, tedy jeho návrh ze strany komise, který je momentálně zkoumán v parlamentu. čili eh, to bude o due diligence eh, v dodatelských řetězcích, to je ten bod 12. A myslím, že je tedy čas, abych dal slovo panu zpravodaji Winklerovi. Eh, děkuji vám, pane předsedo, kolegové. To samozřejmě patří k těm nejdůležitějším součástem naší legislativní práce. Eh, to původní nařízení nebo bylo schváleno eh, v roce 2017, 17. května. To se týkalo cínu tantor Wolframu, eh, jejich ruta zlata. A vstup platnost očekáváme za necelé dva roky. Komise, členské země, firmy v současné době pracují na doprovodných opatřeních. Některé aspekty implementace, jak jsme si dohodli v tomto nařízení, um, budou nebudou mít podobu delegovaných aktů a vlastně to je součást dnešní debaty. Tyto delegované akty musí být připraveny velmi pečlivě a projednány co nejdříve, poněvadž jde o velmi důležité prvky eh, té celkové přípravy a připravenosti firm a vlád evropských členských zemí. A samozřejmě eh, musí se to také předložit eh, domácím orgánům a tak dále. Eh, komise a další eh, tady dali dohromady určitou dokumentaci, která se týká těch konfliktních minerálů, vše bylo zveřejněno. Ehm, jsme, se, eh, jsme požádali komisi, aby nás požádala, aby nás informovala o posledním stavu věcí, ale zdá se, že členské země, pokud vím, jsou poměrně aktivní v přípravě těch svých budoucích kompetentních orgánů. Eh, pravidelně se schází expertní skupiny, které projednávají jednotlivé prvky implementace toho nařízení na národní úrovni. Já také vítám skutečnost, že eh, komise eh, se eh, také postila do určitých politických závazků, jako je převzetí těch due diligence guidelines OECD. Dále očekáváme aktivní přístup, který se týká stínových auditů a monitorování implementace. Já myslím, že to by bylo na úvod všechno a uvidíme, to tedy vyplyne z dialogu s kolegy a z komise. Ano. Nyní bych eh, požádal komisi, aby nás eh, informovala o aktuálním stavu. Fran, pan, pan Francesco Pérez Canado z DG Trade. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane zpravodaji. Eh, díky aktivní roli tohoto parlamentu eh, se hodně přispělo k tomu, že v roce 2017 byla eh, schválena tato klíčová legislativa, čím jsme se ocitli na špici v globálním měřítku. Konfliktní minerály tato legislativa chce de facto eh, rozbít vazbu mezi nelegální těžbou a obchodem, což je celkem zásadní prvek eh, fungování eh, tedy obchodu s těmi konfliktními minerály. Mnozí tedy k nám zlížejí a teď je, je tedy na nás, abychom to, co jsme si stanovili jako zákon, také proměnili ve skutečnost. My tedy se snažíme plnit své cíle. Já bych eh, eh, velice jasně chtěl říci jednu věc, a sice, že 1. ledna 2021 eh, to tedy vypadá jako, že je to daleko, ale není to tak. My vyvíjíme značnou aktivitu a mnoho iniciativ, abychom zajistili, že eh, do doby, eh, než se nám to podaří plně implementovat, eh, se budeme profilovat jako vůči síla. My tady pracujeme po dvou liniích, plus naplňujeme doprovodná opatření, na níž jsme se na politické úrovni zhodli v souladu s mnoha požadavky tohoto parlamentu. Eh, tak abych eh, někdy začal, a to jsou ty eh, detaily toho delegovaného nařízení. Já bych zdůraznil, že tak, jak v tom příslušném nařízení máme dvě sady pokynů pro firmy, jednak identifikace konfliktních a rizikových oblastí a dále eh, pokyny, jak tedy eh, vynucovat eh, toto nařízení, což bude práce pro orgány členských zemí. Takže to jsou velice dobré ex post kontroly. K tomu přistupuje ještě naše další práce, a sice snažíme se eh, vybrat eh, obecným výběrovým eh, řízením tedy to, kterých oblastí se to bude týkat. V několika příštích měsících to bude finalizováno. V současné době, a to tady máte před sebou, ten, pracujeme Eh, s důležitou legislativou a toto je metodika eh, toho uplatňování a implementace eh, tohoto delegovaného řízení. Je to důležité, poněvadž tady tím začíná určitá kaskáda. Poté budou následovat prováděcí předpisy, dále to bude formální potvrzení postupu due diligence, což je zásadní část té regulace tohoto nařízení. No a jako třetí část eh, budeme mít eh, seznam eh, globální seznam zodpovědných hutí a rafinerií. Takže tak to chceme zajistit, aby toto fungovalo, fungovalo tak, aby to vyhovovalo mm, oběma našim parlamentní komorám a také eh, národní parlamentům. Pokud se týče doprovodných opatření, eh, dovolte, abych ještě zmínil něco málo. Eh, za prvé máme tady opatření na podporu malých a středních podniků, která se začnou platňovat v průběhu tohoto roku, aby tady skutečně fungovalo to přijímání těchto principů a vadit do praxe. Já bych tedy řekl, že eh, v průběhu eh, letošního jaru eh, komise zpřístupní online transparentní platformu, kde firmy si budou moci vyměňovat osvědčené postupy. To bude důležité pro všechny zúčastněné, včetně, včetně nevládního sektoru. Transparentnost skutečně bude zásadní pro to, aby to eh, nějakým způsobem fungovalo. Také chci eh, zdůraznit, že se snažíme podporovat třetí země a tam spotřebitele, eh, producenty a tak dále, aby přistupovali zodpovědně ke zdrojům svých surovin. Momentálně náš tým na tom pracuje v Jižní Africe. Je je eh, velice důležité, abychom eh, se řídili principem konej dobro a eh, propaguj to. Čili my chceme tedy mít takový jaksi všestranný přístup k implementaci tohoto nařízení do praxe. No a nyní k, té, k tomu legislativnímu aktu, který máte před sebou. Tak eh, nejdříve, o čem tento zákon není. Za prvé, nemění se eh, rovnováha nastolená v rámci nařízení o konfliktních minerálech. A to je velmi důležitá věc. A druhá věc, která zde není, eh, nepřekračujeme meze našeho mandátu, který jste nám delegovali. Eh, asi víte, že se zde říká, eh, že systémy due diligence eh, budou moci žádat o oficiální potvrzení a uznání ze strany komise a že my tedy budeme vypracovávat kritéria, podle níž budeme posuzovat právě tyto due diligence scheme. To už máte nyní před sebou a jak pan zpravodaj velice zdůraznil, proběhly velice intenzivní jednání expertů a my s potěšením eh, vám můžeme představit výsledek. Eh, základní přístup k tomuto delegovanému nařízení je velice jednoduchý. Eh, my do právního řádu EU zasádím, zavádíme metodiku due diligence podle OECD takže my jako EU se držíme svého e, e, aký, e, do toho nám nikdo jiný nemluví, ale zavádíme tam tyto principy. Také pro nás bylo důležité, abychom si stanovili jasná kritéria pro přípustnost a vyhodnocování, také včetně umožnění eh, jiných třetích eh, relevantních zdrojů informací, jak eh, to tady už zaznělo z několika úst. Čili můžeme užívat tyto informace v naší analýze. To je důležité pro tu věryhodnost analýze, analýz, podobně jako transparentnost. Eh, tato delegované nařízení má zcela jasné termíny rozdělení pravomocí, zodpovědnosti, eh, zapojení jednotlivých partnerů a tak dále. Také se bere v úvahu to, že jde o velmi důležitou analýzu, eh, že ji musíme věnovat dostatečný čas a zejména musíme správně rozhodnout o těch due diligence systémech, když na to nemáme víc než 9 měsíců. A ještě několik eh, drobností. Já vím, že v minulosti eh, debaty o tomto nařízení o konfliktních minerálech eh, parlament trval na určitých bodech. Za prvé důležité, aby členské země nesli každý svou individuální zodpovědnost za dodržování tady tohoto systému. Eh, ty naše systémy jsou pouze nástroje eh, pro zajištění sody. Dále no eh, naše posuzovací postupy se budou týkat nejenom podoby, ale také implementace těch jednotlivých postupů a metod. No a v neposlední řadě bych ještě řekl, že chceme klást důraz na transparentnost procesu, eh, implementace tohoto delegovaného nařízení. Asi nepřekvapím, když eh, eh, dospěju k tomu závěru, že členské země de facto nám poskytly příslušné orgány. Seznam těchto orgánů brzy zveřejníme a budeme také eh, žádat, aby eh, toto prověřil také parlament, poněvadž kdybychom tak neučinili, asi bychom měli určité eh, potom časové potíže s implementací tohoto nařízení o konfliktních minerálech. To je pro tuto chvíli všechno. Děkuji, Maria Arena. Ano, děkuji za informace a já jsem ráda, Eh, že komise zde, zde zmínila tyto body. Za prvé, ten fakt, že to průmyslové schéma, skutečně to je uhelný kámen celé té regulace. Zde lze si klást některé otazníky, nicméně to průmyslové schéma, které uzná komise, to bude schéma, které bude zcela v souladu s pravidla OECD. A takže to nám právě řekl i zástupce komise to znamená být v souladu s OECD, to podle nás je důležité. A za druhé, to se týká faktu, že podniky, které participují na tom průmyslovém schématu, eh, nesou osobní, individu, pardon, individuální odpovědnost. To neznamená, že když někdo se zapojí do toho schématu, že nebude nést individuální odpovědnost, takže to je důležitá, je ta individuální odpovědnost podniků. A třetí bod, to komise jasně nevysvětlila, to se týká vyhodnocování těch různých postupů, praktik podniků. My jsme hovořili o možnosti eh, E, těch auditů jednotlivých reprezentativních vzorků, kdy se bude vyhodnocovat chování podniků. A já se ptám, stále to hodnocení vzorků podniků se bude realizovat, pokud ano, jak často se bude to hodnocení provádět. Víme, že v rámci průmyslového schématu my jsme zažili ty různé korupční skandály, praní peněz, třeba v roce 2016, co se týká eh, rafinerií a eh, kovoprůmyslu a v podstatě eh, takže i přes to, že jim, že participovali na tom průmyslovém schématu, bylo jim to uznáno tak, se zapojili do korupčních skandálů a praní peněz. Eh, a to, co máme dnes v legislativě, tak to nemůže vůbec toto umožnit. Proto bych chtěla znát pozici Evropské komise, jakým způsobem může garantovat fakt, že se vyhneme těmto excesům. Za třetí, za poslední věc, hovoříte v rámci delegovaných aktů o e, pravidelném vyhodnocování e, těch jednotlivých nástrojů, ale říkáte, jak často je možné tedy abyste se zavázali k určitým termínům, já nevím, každý rok, jednou za rok, dva, jednou za dva roky, za tři roky, takže jak to bude. Děkuji. Judith. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Uh, I want to also talk about the periodical review. Eh, také eh, mě zajímá ten článek 8.4 nařízení eh, pravidelné přeskumy. Tam to je, ale v tom delegovaném aktu se mi zdá, že to není garantováno. Takže vlastně kontrola, jak fungují v praxi potom ty due diligence schemes takže eh, kde v tom delegovaném aktu garantujeme eh, jaksi perioda toho pravidelného eh, ověřování těch due diligence schemes. My víme, že ta metodika, která se používá v tomto průmyslovém odvětví v souladu s pokyny OECD, tak jak to hm, používá EU, tak eh, tady se eh, také předpokládají kontroly eh, těch členů, těch firm, které se to tím zabývají a také periodicky. Čili otázka, jak se to má provádět, respektive jak budeme kontrolovat to, že tyto kontroly se skutečně provádějí. V té metodice Stretching pro no, alignment Assessment eh, strana 6. Tady je definice, kde se hovoří o kritériích implementace programu, eh, včetně přijetí příslušných opatření na zajištění shody a eh, zavedení okamžitých kroků v případě potřeby. Takže jak? Eh, další věc, eh, ten eh, seznam plnících nebo splňujících hutí a rafinerií, to vlastně musí být členské firmy a my nechceme tady kontrolovat dvojmo, ale v podstatě toto by měly provádět národní orgány. Nicméně eh, jejich kontroly výsledky vlastně ovlivňují eh, podobu toho seznamu eh, firm, které jsou vhodné, ale opět je tady nějaká kontrola ze strany komise, jestli se tam neděje něco špatně. No a potom mám ještě jednu věc. Podle mě máme určité potíže s jasností v oblasti importu, poněvadž příslušné orgány eh, nechtějí, tedy orgány eh, celní, eh, národním orgánům neposkytují, o které firmy se jedná, které tedy dovážejí a podobně. Tedy tvrdí, že to vlastně nemohou zveřejnit, ale dá se to koupit. Čili de facto my tady máme eh, jeden orgán, který má informace, ale nedává je jinému orgánu, eh, který eh, je také potřebuje, leda, že by si je koupil. Já myslím, že to by nemělo být tady jaksi uspořádáno komerčním způsobem. Čili, čili jak překonáme tady tento nedostatek. A pro zelené je velice důležité Eh, abychom v tom měli jasno, eh, než budeme moci říci, že tento delegovaný akt je pro nás přijatelný. Eh, kolega Helmut Scholz mě požádal, abych jménem GUE NGL k tomu něco řekla. Obecně to jde správným směrem, ale máme několik ještě připomínek jak zlepšit účinnost eh, zejména těch monitorovacích a vynucovacích opatření. Domníváme se, že eh, by se to mělo týkat eh, všech firm, který se to týká podle, podle toho nařízení, plus firm, které následují ve výrobním řetězci. Měli bychom tady mít harmonizovaná a jasná, eh, jasné požadavky, eh, které informace firmy musí poskytovat. Eh, řízení těch seznamů by mělo být založeno na otevřených datech. Měl by se provést standardizovaný dialog, který bude periodický, budou se tedy sdílet data a dále Eh, mechanismy, které používají eh, ohlašovatele nepravostí, tak ty by měly automaticky vést k spuštění příslušné reakce. Děkuji vám. Eh, Chairman, yes, thank you very much and I was very attentive. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal skutečně pozorně Eh, kolegové, kteří hovořili přede mnou, vlastně eh, už řekli všechno, co jsem chtěl říct. Já možná bych dodal i jeden komentář. Eh, prosil bych, zda by komise mohla trošku nějak nás zasadit do globálního kontextu, čili jak významné je naše úsilí v globálním kontextu třeba jak to ovlivní Jižní Ameriku, pokud eh, my to tedy zavedeme. A také víme, jaká je situace ve Spojených státech, poněvadž eh, víme, že eh, Spojené státy mají své vlastní předpisy. To je otázka. A ještě komentář. Chtěl bych říct, že ano, my můžeme o rozšíření působnosti hovořit hodně, může to být další materiály, další typy firm ale myslím, že eh, teď je čas na to, abychom to, co máme, eh, realizovali co nejlépe. No a eh, tak, aby v no, roce 2023 bychom mohli spustit skutečně tu první revizi, ten první přeskum a potom to bude vlastně ta doba, kdy budeme uvažovat o rozšíření nebo ne. Děkuji. Já musím říct, že o tom taky uvažuji. Protože co se týče elektromobilů, budeme potřebovat spoustu eh, baterií, ve kterých mimo jiné je kobalt. A 60 zásob kobaltu pochází z Koňské demokratické republiky. A tedy pokud budeme své eh, své, eh, plnit své, své závazky, pokud se týče snižování emisí CO2, tak budeme skutečně potřebovat ty baterie a podle mě tedy kobalt eh, by měl být prvním prvkem, o který se tento, tato působnost by měla rozšířit. Takže prosím. Děkuji. To byla skutečně tsunami otázek. Je možná, že v, pokud na něco zapomenu a nebudu úplně přesný, tak eh, prosím o eh, poslovění a samozřejmě dodatečně dodáme vysnění. Tak za prvé eh, k těm komentářům, které tady zazněly na konci. Skutečně my se pohybujeme ve skutečně konkrétních, konkrétním rámci, který dnes musíme musíme implementovat a ta, to delegované nařízení rozhodně nesouvisí, není jeho účelem to, abychom eh, ten eh, dopad, dosah eh, nějakým způsobem měnili. Je tady samozřejmě ta otázka těch firem, těch hráčů, kteří následují níže v tom výrobním řetězci. Jak už jsem řekl, vzhledem k tomu, že považujeme, používáme mimo jiné tu transparenční platformu, tak zjistíte, že eh, budeme velice intenzivně usilovat o to, aby ti eh, downstream stakeholders, čili ti v tom další, v tom eh, výrobním řetězci, aby eh, tedy eh, byly také součástí tohoto, aby vytvořili jakýsi takový impuls a aby tedy fungovaly co nejvíce v souladu s principy naší nové regulace. Teď trošku přeskočím a chtěl bych začít tím, že se zmíním o tom, že e, skutečně e, nám jde o nejenom tedy o ty politiky a metody a všechno, co tady máme, ale také o jejich e, implementaci. Jak říkám, budeme provádět také stínové audity, čímž budeme kontrolovat audity firm. Budeme celý ten systém, celou to metodiku Eh, posuzovat, takže to bude trošku jinak, jiný přístup, než jak to tedy dělají ty firmy. Ovšem samozřejmě jednotlivé eh, firmy bude, budou, budou mít samozřejmě vliv na tom, jak se eh, bude v praxi implementovat celé to nařízení a e, my tedy skutečně budeme chtít, aby si v tom e, počínali zodpovědně, aby se skutečně naplňoval ten e, duch toho již odsouhlašeného zákona. To bude naprosto zásadní to zajistit. V delegovaném nařízení také najdete odpovědi na velmi důležité otázky. Například, jestliže příslušnou metodiku, příslušné postupy budeme považovat za eh, v souladu s naším nařízením, tak co bude následovat? Já myslím, že je velice důležité, abychom měli jasná ustanovení, Eh, která nám pomohou zaznamenat jakoukoliv změnu, eh, která proběhne v té metodice. Myslím, že toto je naprosto zásadně důležité, poněvadž chceme mít eh, regulaci Eh, průžnou, takže jakmile něco přestane vyhovovat, tak okamžitě se to, to ze systému musí vypadnout. Dále je to otázka eh, těch přeskumů a jejich periodicity. Eh, myslím, že to jsou dvě věci. Víte, že se odehrává pravidelně obecný přeskum a to proběhne poprvé v roce 2023, ale také víme, že jsme eh, ten delegovaný akt, akt koncipovali tak, že je zde princip eh, kontinuálního sledování. My tedy eh, jsme otevřeli možnost, aby kterákoliv ze zainteresovaných stran o čemkoliv, co bude chtít, informovala v libovolném okamžiku komisi. Čili to je ta kontinuita a to je podle nás eh, ta nejefektivnější způsob, jak eh, skutečně eh, si udržet přehled. Evropský parlament v tom může sehrávat velice důležitou roli a proto tady máme tedy to specifické ustanovení, to je v článku 13.4, kde vyzýváme eh, také Evropský parlament, aby nám poskytoval důležité implementační informace. Čili já si myslím, že to nám skutečně pomůže zůstat v obraze, eh, neříkám každodenně, ale řekněme pravidelně v těch klíčových otázkách. Já si myslím, že co se týče poskytování informací celními orgány. Eh, k těm informacím samozřejmě budeme mít přístup a to Evropské komisi umožní, aby ve spolupráci s kolegy z členských zemí řádně identifikovala všechny trendy, praktiky, problémy v konkrétních firmách. No a vy víte, že eh, my se snažíme tyto informace nyní eh, jakýmsi způsobem vytvářet. Máme tady eh, různá, různé mezní hodnoty, které máme v té tomu směrnici máme takové ty subkódy, tomu se říká Tarik ten codes. My tedy také sbíráme informace, které už existují v českých zemích a v roce 2019 budeme mít dostatek údajů, abychom eh, tyto limity mohli posoudit. My eh, provádíme to, čemu říkáme outreach, a to je dnes důležitější než kdykoliv dříve. K nejnovějším příkladům patří, jak už jsem říkal dříve, Eh, máme tady eh, kolegu nyní v Jižní Africe, který komunikuje eh, s celým tím důlním a těžním odvětvím v kontextu výroční konference iniciativy o zodpovědný zem minerálům, tak to vlastně v Jižní Americe momentálně se to taky účastníme. Eh, bylo tam mnoho hostů z Spojených států a Kanady, včetně firem eh, dále eh, ve výrobním řetězci. A my jsme v posledních dvou letech absolvovali celkem zásadní zasedání, například na Dubai Metal Exchange. Já myslím, že Čili to jsou všichni eh, takoví ti důležití hráči. Proč je ten náš outreach tak důležitý? No, eh, vývoj může kráčet jiným směrem, než bychom si přáli. My, eh, čínští kolegové, mají své vlastní představy o jiném systému a ten jejich systém není rovnou, není tedy založený na té transparentnosti a rovnováze, kterou si představujeme my. A samozřejmě, co se týče našich amerických kolegů, tak teď je velice důležité, abychom své úsilí znásobili, poněvadž, eh, jak říkám, ono se to tam nemusí vyvíjet pro nás příznivým směrem. Já myslím, že jsem eh, tím tedy eh, postihl co nejvíce v kontextu této debaty. A možná ještě jeden bod, pardon. Eh, nejenom pan předseda eh, vlastně eh, hovořil o tom, že by se měly poskytovat další informace a zejména k některým, k některým minerálům, jako kobalt. víte, že některé minerály momentálně nejsou postiženy touto legislativou, ale podporujeme iniciativy eh, přímo těžebního průmyslu, které se týkají právě těchto chovů. Máme strategický akční plán o bateriích eh, od roku 2018 a v tomto kontextu například podporujeme iniciativy přímo z řad průmyslových podniků. Čili nepostihujeme úplně všechno, ale toto je první krok, zásadní krok eh, pro naplňování eh, našeho nařízení tím nejefektivnějším možným způsobem. Takže toto vlastně také vám navrhujeme v našem dokumentu. Thanks a lot for this explanation. Děkuji za toto vysvětlení, jenom jednu poznámku. Ano, vždycky je tomu tak, že nejenom eh, v této legislativě, Evropský parlament hraje důležitou roli, jako vždycky. Tak, Judith. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, které si dovolím zmínit. A já si nejsem jistá, že jsem pochopila odpověď. Za prvé, ta mm, periodická revize. Vy jste vysvětlil, že jsou zde možnosti, včetně toho, že v delegovaných aktech bude možné, aby ostatní vyslali signály, když si myslí, že tam je nějaký problém. Byste zmínil zde ten eh, článek, který dává tuto pravomoc parlamentu vysílat tedy signály, ale i signály je možné i hm, signály změšku a to je něco jiného, než tedy, eh, když budete trvat eh, na pouze na článku 8.4. Takže kde to naleznu? kterém aktu to naleznu. Můžete mi to poslat písemně, pro mě to zásadní. Další bod, ten se týká spolupráce mezi celními orgány a národními státními orgány. Vy jste vysvětlil, že Evropská bude mít přístup k těmto informacím, ale to není odpověď na moji otázku. Vy jste hovořil o tom, že my budeme moci eh, poukazovat na to, když něco nefunguje, ale národní orgány proto by měly zveřejňovat informace třeba o dovozcích těch konfliktních minerálů a často ty orgány argumentují, že to je důvěrné a potom vlastně to občanská společnost si nemůže prověřit. <clears throat> Due diligence znamená přece otevřenost a transparentnost. Dvě konkrétní otázky, dvě konkrétní odpovědi. <clears throat> Děkuji. Ano. Teď k, k té první otázce. Já <clears throat> jsem se snažil tím říci toto. Naše očekávání je, že budeme mít tok informací, nejenom té, eh, ale eh, od, i od té transparent, platformy transparentnosti z kontextu ECD. Tady jde o to mít možnost identifikovat problémy. A to bude nejlepší způsob, eh, jak to řešit podle nás každém případě máme, a mm, tady kolegyně mi to ukazuje, máme, <clears throat> nebo můžu, mohu vám předat informace k tomuto. Takže snažíme se a to je v odstavci 12. Pokusíme se zajistit, že máme, nebo budeme mít veřejné informace včas a e, takže e, na, na druhé straně e, řada informací, kde budeme moci dostávat různé vstupy, tak abychom mohli okamžitě jednat. A tady máme na to článek 8.4 a to na základě těch pravidelných revizí o implementaci nařízení, tak to nám určitě hodně pomůže, abychom to nařízení implementovali, jak se patří. Druhá otázka. Ta se týká dvou věcí. Za prvé, komise musí mít informace, tak aby mohla jednat. A určitě musíme ale dbát na to, že zde budou dodržována pravidla důvěrnosti. Ty nelze obcházet, to jsou základní práva těch jednotlivých stran. Nemůžeme porušovat základní legislativu celního charakteru. A je třeba, aby zde existovala rovnováha mít plný přístup k, k informacím o individuálních podnicích, ale zároveň neporušovat ustanovení celních předpisů. A určitě všichni zde v parlamentu nebo kdekoliv jinde určitě budou moc, eh, nebudou chtít, abychom porušovali tyto předpisy. Ano, takže já myslím, že to je dobrý nástroj a jsme přesvědčení, že bude užitečný. Děkuji. Koordinátoři rozhodnou v polovině února, jak to bude s obdobím přeskumu, mělo by to být v březnu, to má být, ale mohli bychom to ještě prodloužit o další dva měsíce. Dobře, tím jsme skončili z body 11, 12, 13. Můj oblíbený bod různé, bod různého ne, nikdo nic a bod 14, to je příští schůze 18. a 19. února. Děkuji, přeji hezký zbytek týdne.